Mm, tradice, kterou jsme již zahájili a která spočívá v tom, že mm, e, vždycky přivítáme členy Národního parlamentu země, která zrovna předsedá, takže vítejte ještě jednou, pane Stamenitisi. A měl bych vám říci, že členové našeho výboru se těší, jak poreferujete o prioritách a výzvách e, mm, řeckého předsednictví rady v radě a také i určitě se budete zabývat nejenom evropskými záležitostmi, ale i záležitostmi, které se týkají reformy SZP a po vaší prezentaci určitě bude čas na diskuzi, ale teď dám slovo vám hned. Κύριε si αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της Επιτροπής, βρίσκομαι σήμερα mazí se. Děkuji, dámy a pánové. Dnes jsem přišel, abych vám řekl, eh, eh, jaká je situace v řeckém zemědělství, jaký je postoj řeckého parlamentu k reformě SZP a jaké jsou cíle Řecka. Dohoda o SZP se týká čtyř základních eh, nařízení. Za prvé přímé platby, potom společná organizace eh, trhu a potom rozvoj zemědělství a za čtvrté otázka horizontální jako financování a řízení a kontrola zemědělské politiky, jeho plnění. Máme zde přechodné nařízení na rok 2014 s tím, že v roce 2015 nás čeká účinnost nové zemědělské politiky. Naše zkušenost je bohatá o ponaučení, eh, která jsme nabili, eh, přijetí eh, nové společné zemědělské politiky a určení cílů pro zemědělství Řecka také z toho vyplývá. To znamená, s tímto nástrojem, s novou SZP, eh, budeme mít určité cíle, které by mělo splnit řecké předsednictví do roku 2020. Abychom splnili tyto cíle, tak eh, teď již eh, klademe základní kameny nebo základy, aby to mohlo být realizováno pak. Jaké jsou naše dva hlavní cíle? Za prvé, jde o zemědělství konkurenceschopné, orientované na výrobu, produkci, zpracování potravin, kvalitních potravin s vysokou přidanou hodnotou, tak, aby skutečně zemědělství hrálo roli, která mu přísluší v rozvoji řecké ekonomiky. Za druhé, zemědělství, které umožní i garantovat eh, Eh, veřejné zdraví a zajištění dodávek eh, potravin a za třetí potom i orientované na vývoz, abychom měli lepší obchodní bilanci. Za čtvrté zemědělství, které bude i čelit novým klimatickým výzvám. A poslední prvek, hm, stejně důležitý, je posílení synergií v řeckých regionech, tak abychom, hm, hm, abychom tedy mohli realizovat a uplatnit, zhodnotit naše bohatství gastronomické, zemědělské, turistické. To je důležité v takové zemi, kde 40 obyvatel žije. V Aténách, v Soluni a kde rozvoj regionů je velkým problémem. Abychom mohli splnit všechny tyto cíle, tak za prvé musíme se podívat na to, jaká je stávající situace, co se dnes děje v našem zemědělství. Zemědělský sektor v Řecku je charakterizován omezenou konkurenceschopností, což je způsobeno eh, strukturálními nerovnostmi a rozdíly a přírodními rozdíly mezi eh, našimi regiony. My jsme horská země, mm, máme velice mm, komplikovaný relief a v podstatě dva regiony. První část kontinentální a potom ostrovní eh, část severovýchod země má větší míru srážek a klima je středozemní, středomorské. Máme jich potom, který má kontinentální klima. A tudíž konstatujeme, že na severovýchodě máme přebytek strážek, což umožňuje lepší zemědělskou produkci. A toto na rozdíl od jihu, který nemá tak velkou zemědělskou produkci. Toto není, ná, není náhodou, že se tam rozvíjí právě cestovní ruch. Na druhé straně konstatujeme, že eh, různorodost naší morfologie a klimatických podmínek eh, na tak omezeném prostoru umožňuje velkou unikátní biodiverzitu, což Eh, i obsahuje několik tedy chráněných eh, vzácných druhů, které třeba chránit. Charakter, zvláštní charakter řeckého zemědělství a, já bych to řekl, unikátní charakter řeckého zemědělství umožňuje eh, i tedy definovat problémy, které třeba řešit politika, která by se koncipovala pro všechny členské státy, by byla problematická. A to ne proto, že ta koncepce by byla sama o sobě špatná, ale poněvadž zemědělská činnost má zvláštní charakteristiky. A to je důvod, proč řešíme dilema, jako je diferenciace eh, Mm, mezi členskými státy a mezi různými regiony v rámci jednoho členského státu. Tudíž vítáme úsilí s cílem zavést eh, flexibilnější, efektivnější rámec pro přímé dotace, tak abychom postupně eh, eh, sjednotili tyto dotace, aby to šlo cestou konvergence. Abychom mohli tedy realizovat tento nový rámec, tak eh, naše Ministerstvo pro zemědělský rozvoj řeší čtyři scénáře. První scénář ten eh, zemi považuje za jeden region, druhý rozděluje nás do třinácti a správních celků, třetí scénář do dvou regionů, na jedné straně E, plocha, která je obdělovaná, potom pastviny jako druhá část a za čtvrté máme čtyři regiony podle čtvrtého scénáře, to znamená plochu, e, která je obdělávána, kde se pěstují plodiny, potom horské mm, e, oblasti obdělávané a potom, potom pastviny, jak v nížinách, tak na horách. Nezávisle na tom, který scénář nakonec bude zvolen, tak Řecko si přeje zde mm, aplikovat novou zemědělskou politiku a to především eh, eh, nastolit rovnováhu mezi různými regiony a producenty a i řádně rozdělovat fondy mezi producenty. Máme zde osoby, které na tom vydělají, protože ten systém bude Eh, určitě podporovat větší počet, než eh, že by to bylo na úkor osob. A chceme posílit především udržitelnost zemědělských <clears throat> pozemků s tím, že nám jde také o ekokondicionalitu a o ozelenění a pokud jde, to se týká rámcové směrnice o vodě a to se týká i směrnice o udržitelném používání fitosanitárních eh, přípravků. Dále, dostatečný objem eh, produkce s tím, že eh, samozřejmě půda musí být v dobrém zemědělském ekologickém stavu. A nám jde o to eh, zde při realizaci těchto cílů se snažit určit eh, tu minimální zemědělskou činnost, která je nezbytná. Rovněž chceme i propagovat diversifikaci komodit produkce, mm, tak jak to definuje nová SZP, s tím, že jdeme cestou odpojení plateb, takzvaného eh, tedy decouplingu, což umožní, že zemědělci budou moci reagovat na potřeby trhu, na potřeby poptávky. Také i máme zde nová mm, eh, motivující opatření Eh, takzvané propojené platby, tedy kaplované, což znamená, že budeme moci restrukturalizovat produkci v těch sektorech, které vykazují spoždění, tak a nakonec si tím si vylepšíme bilanci. Potom chceme zlepšit i kvalitu krmiv pro zvířata, tak abychom i snížili náklady na výrobu, na produkci, s tím, že i je třeba si uvědomit, že my máme hlavní komoditu a to je sír feta, který chceme podporovat tímto. Dále, naším cílem je i zajistit to, aby 8 tisíc nových zemědělců se mohlo etablovat a hospodařit. Také i si přejeme racionální ří, hospodaření s vodou. Chceme zdůrazňovat především kvalitu naší produkce, což by měla být konkurenční výhoda oproti jiným zemím. A chceme to skombinovat s politikou, která se bude obracet na vývoz a chceme zvýšit tedy o 15 přidanou hodnotu našeho zemědělství. A nakonec klimatické změny. V rámci druhého pilíře SZP se navrhuje celá řada opatření, která eh, budeme realizovat a která budou mít pozitivní dopady. Naším cílem je eh, řešit problémy kvůli změnám klimatu. A nakonec, dámy a pánové, bych chtěl zmínit pár otázek, které zde zmínil i premiér Řecka, pan Samaras, během příspěvku který, nebo projevu, který přednesl. A určitě to budou otázky, které bude muset řešit Evropa v příštích letech. Za prvé jde o to posílit růst, zaměstnanost a soudržnost. E, to, e, zde, ta opatření musí být e, samozřejmě kompatibilní s rozpočtovou disciplínou. Za druhé posílit jednotnou měnu a důvěru v ní. Za třetí řešit problém migračních toků. A za čtvrté je třeba dát nový impuls námořní politice Unie. Možná, že tato poslední otázka se vám jeví jako mimo téma, ale eh, politiky, které přijímáme, eh, v podstatě eh, mají dvě stránky. Nikdy nelze hledat unilaterální řešení. A my, Řecko, my jsme se dostali na okraj propasti a museli jsme jít tou rozumnou cestou, racionální cestou. My jsme se snažili vyhnout se snadným řešením, populistickým řešením a mm, jsme e, tedy slyšeli kritiku na tuto adresu a použili jsme všechny nástroje, které e, máme k dispozici v rámci demokratického státu a takto jsme i mohli zůstat v eurozóně, stabilizovali jsme ekonomiku i jsme e, již vykázali primární přebytek 2,4 e, miliard euro. Potom také jsme i samozřejmě provedli nezbytné reformy, zredukovali jsme byrokracii, podařilo se nám vytvořit stabilní životní prostředí a potom, co se týče soukromých investic, tak tady jsme také zlepšili prostředí pro ně. Tím jsme oživili růst a snížili jsme nezaměstnanost. a vlastně tak to můžeme jít vpřed a respektovat i dohody s partnery. Dámy a pánové, My říkáme více Evropy prostřednictvím společných aktivit. Závěrem bych chtěl ocitovat premiéra. Eh, eh, eh, on pronesl projev u příležitosti zasedání, které se jmenovalo je třeba odvážně si počínat s demokracií a samozřejmě všichni na tom vyhrají, pokud budeme spolupracovat. Všichni na tom získáme, pokud budeme eh, na jedné lodi. A toto platí také i pro SZP, protože pouze takto se nám pořadí, spol, podaří, podaří společně vyřešit problémy jako změna klimatu protože to jsou také společné problémy. Děkuji za tuto příležitost vám říci, jak to vidí řecký parlament, jak řecký parlament vidí aplikaci nové zemědělské politiky. Děkuji. děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní e, přejdeme e, k otázkám a příspěvkům z pléna. Paní e, Garcia bude první a pak pan poslanec Agňo. A nejprve tedy paní poslankyně Garcia. Garcia. Paní posluch. Jsem paní poslankyně. ¿Sabe qué pasa? Que yo soy errant. Já jsem Erantz. Paní Garcia, to je tady kolegyně, já jsem jmenuji Erant. Já jsem si myslela, že se obracíte na ní. Ano, dobře, takže děkuji každopádně. Já bych chtěla poděkovat zde zástupci Evrop- řeckého parlamentu, panu poslanci, eh, poněvadž on nám řekl, jak je stav řeckého zemědělství a my to již známe, protože kolega Papastamkos, který eh, eh, zde již není určitou dobu, tak on hodně nás seznámil s podmínkami Řecka, takže zde já panu Papastankosovi přeji uzdravení. A velice pečlivě jsem si vás vyslechla a vy jste velice dobře hovoříte i o osídlení eh, Řecka, to má dvě velké aglomerace a víceméně venkov ne tak osídlený a především rozvoj velkých měst, aglomerací. A právě to je teď významná role zemědělství přece a chovu eh, to znamená eh, udržet obyvatele na venkově a i tedy vlastně chov eh, dobytka, to může být jeden ze způsobů, jak eh, zachovat populaci a zemědělství tedy a chovat, eh, chov dobytka a i zpracování tedy mm, pro zemědělské produkce, tedy zpracovatelský průmysl, to je obrovský ekonomický motor a je třeba ho využít v celé Evropské unii a spojit to s označením kvality, označením původu, s geografickým označením, se tradičními specialitami. To všechno, co se snažíme tady prosazovat ve výboru. Také bych chtěla zmínit i to, když jste hovořil o dotacích, o pomoci. My, já doufám, že se nám to podaří, my eh, se snažíme i tedy se dohodnout na těch, eh, na tom, aby ty podmínky eh, pro producenty, aby tedy byly spravedlivé pro ně aby to šlo směrem k soudržnosti eh, mezi producenty, mezi zeměmi a aby to napáchalo co nejmenší škody, ty naše kroky, na, tedy škody na zemědělcích. Eh, je třeba, aby se ZP zachovala tohoto ducha a mm, my zde mm, jdeme cestou eh, k rovnosti, aby zde byly minimální rozdíly mezi Eh, zemědělci, kteří samozřejmě nesou důsledky obrovských tvrdých opatření, především v některých státech. Já vám proto děkuji, že jste přišel a vy jste nám řekl, jak vypadá reálné zemědělství v jednom členském státě a možná byste nám mohl říct, jak vy vidíte ten balíček, který se týká propagace. O tom tady teď jednáme. A jak to vidíte tedy vy, takovýto balíček na propagaci zemědělství? Děkuji. Bardzo děkuji. Dziękuję. Pan poslanec Agniu, a pak pan poslanec Des. E, děkuji. Toto je výborná příležitost a týká se to vašich názorů o tom, eh, co se děje. Já předpokládám, že patrně víte, že europoslanci, členové zemědělského výboru vůbec nejsou spokojeni eh, aktiv přenesené pravomoci, eh, které teď komise E, vlastně přišpendlila na tu reformu SZP. Vlastně se to dostalo do takového stádia, že někteří poslanci tady říkají, že by nejraději dali veto proti těmto e, aktům, než e, aby raději takováto reforma tady nebyla, v tom, než aby tady bylo něco, co není uspokojivé. Tady je téměř vzbouření, značné vzbouření. Až dosud jsem neslyšel, žádnou reakci rady na to, jak my se chováme. Zřejmě vy také nasloucháte bedlivě, vy patříte nakonec do um, administrativní vlády eh, Řecka. Váš minister zemědělství bude předsedat radě ministrů zemědělství. Tak co si myslí? A jsou naštvaní jste, jak se chová parlament, nebo nás podporují? Možná byste nám mohl něco říct k tomu, jak se komise eh, dívá na naše chování. Nevím, jak to říct lépe. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Stameny Tisovi, že je přišel mezi nás. Já chci ještě zdůraznit, co řekla kolegyně, mm, kolega Pepe Stemka mm, nás velice dobře informuje o mm, řeckém zemědělství a doufáme, že brzy se situace zlepší. Vy jste hovořil velmi optimisticky a já mám přitom velké obavy. Já jsem dostal dopis od německé administrativy, kde jde o implementaci evropských fondů, e, námořních fondů, kde jsou stížnosti na e, čistě byrokratický přístup minulosti, když někdo chtěl dostat 2000 euro dotace, tak musel zodpovědět 30 otázek podle nové legislativy, které předložila komise, už je to 100 otázek. Evrops, náš předseda neustále hovoří o byrokrat, odbudování byrokracie a tak dále. Přitom s novým nařízením je eh, byrokracie stále více, takže eh, když by do toho vstoupilo ještě zemědělství k mm, tomuto nařízení, tak by to eh, bylo skutečné byrokratické monstrum. Především mladí zemědělci. další mají velké obavy a plní o mě tedy Ehm, mm, doposud jsme dostávali od komise pouze formální změny, nikoli mm, změny mm, podstaty věci. Já bych, kdybych věděl, co bude komise předkládat, tak bych nikdy nesouhlasil s tak byrokratickou implementací. Uh, pravidel. Domnívám se, že členské státy by v radě měly také velice dbát na to, co, mm, jak pak vypadá v praxi ta implementace. Pan poslanec Kopula se, ale nejprve bych chtěl eh, přivítat jeho hosty. Patrně víte, že pan Kopolac byl autorem dvou důležitých zpráv, které se týkají reformy společné zemědělské politiky. A patří to tedy e, do jeho portfolia, takže pokud něco e, není v pořádku, jak byste si představovali, tak víte, komu za to poděkovat nebo u koho si stěžovat. Signor Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád uvítal naše hosty v Evropském parlamentu. A musím se ale Eh, omluvit, protože jsem nemohl vyslechnout celé vaše vystoupení. Jak už říkal pan předseda, já jsem se sešel eh, s vedoucími představiteli hlavní organizace kooperativů v Portugalsku, kteří tady dnes jsou a kteří velice pečlivě sledují, jakým způsobem se teď eh, zachází se ZZP v Portugalsku, jak se ta nová teď zavádí. Zajímá nás tedy vaše posouzení výsledku a jaké jsou vůbec eh, další eh, výhlídky SZP pro Řecko. Já sdílím mnohé z toho, o čem jste hovořil. Skutečně je velice důležité, abychom nadále měli společnou zemědělskou politiku v Evropě. to otázka soudržnosti, umožňuje nám to bránit tomu, aby lidé neopouštěli půdu. Umožňuje nám to uchovávat eh, na místě ekonomickou činnost. Díky tomu jsme nadále konkurenčně schopní a díky tomu Evropa je nadále výrazným vývozcem zemědělské produkce. Potom s vámi souhlasím. A teď eh, nebudu už hovořit o delegovaných aktech, toho se dotkl už kolega. Tady určitě není schoda mezi parlamentem a komisí a radou a doufám, že rada a komise se budou chovat rozumně, že budou přihlížet i k některým našim stanovicím. Vidím s potěšením, že poslední návrhy návrhy eh, z komise a rady už eh, vypadají poměrně flexibilně, byť ať si ještě to nestačí. Ale já bych se rád eh, vás zeptal na to, jak to v současné době v Řecku vypadá, pokud jde o podmínky členství. Například zda Řecko bude eh, otevřenější nebo zda bude zaujímat eh, eh, selektivnější stanovisko, pokud je o příjemce SZP. Pak se chci ptát, zda pokud je o dobrovolnou zásadu dobrovolnosti, zda to Řecko podpoří, nebo a regionalizace přímých plateb. Zase ptám se, zda Řecko bude pro takové regionalistické řešení, anebo zda eh, chcete mm, zachovat nebo vycházet z mm, národní základny. A potom bych se chtěl zeptat na řecký program eh, rozvoje venkova jak jsou do toho zapojeni i partneři a vůbec v jakém tónu se odehrává diskuse v Řecku mezi různými zainteresovanými stranami. A zda tedy ta práce na tom programu probíhá. Zkrátka zajímaly by mne jakékoliv informace, které k tomu můžete poskytnout. A znovu vás tady vítám a vám a vaší zemi přeji hodně úspěchu. Mnohokrát děkuji. A pokud už se nikdo nechce dále na nic ptát, pak mi dovolte, abych i já se stručně vyjádřil. My jsme měli předchozí bod jednacího pořadu, kdy se hovořilo o jednáních v souvislosti s volným obchodem mezi Evropskou uniou a USA, protože e, tato jednání vyvolávají značné obavy u našich e, poslanců. Chtěl bych se zeptat, jak ta obtížná situace v Řecku se projevila na situaci obyvatel, občanů, kteří žijí e, na venkově a kteří, jsou, kteří pracují v zemědělství. Zda vidíte, jaký to má vliv tedy na lidi na venkově, na odchod z venkova a tak. A jak v této souvislosti vypadá eh, situace drobných eh, zemědělců? protože samozřejmě situace příjmů je vždycky ještě těžší, eh, pokud se jedná o drobná hospodářství. Proto se na to ptám a prosím bych vás, abyste se k tomu vyjádřil. Prosím. To je zatím vše, takže bychom vás poprosili, abyste se eh, abyste zareagoval na vyjádření a na eh, otázky z rozsahu, jaký pokládáte za nutný. Děkuji. Děkuji také za dneskavá slova. Pan Papastamko, ho znám dobře, od 90. let, tehdy byl ministrem vlády. A mm, pocházíme z měst, které jsou 30 kilometrů od sebe a kde je mm, intenzivní zemědělství. Takže Mm, tam se zpracovává celá řada věcí, ehm, třešně, bavlná, další ehm, produkty také, kukuřice. K tomu, co řekl pan předseda, krize v Řecku samozřejmě se dotkla i zamědělců. Bylo nemožné, aby zůstali ochráněni před tou krizí. E, aplikace společné zemědělské politiky, e, která byla souhlasná v roce 2012, bylo nástrojem na ochranu zemědělců. Mm, proto společná zemědělská politika i v nové fázi od roku 2015 je dobrým nástrojem, jak rozvíjet zemědělství, vytvářet pobídky aby existovala určitá mobilita eh, z velkých metropolí do, na venkov. Já jsem popsal ty problémy eh, v, v svém projevu. Vy víte, že Řecko je hornatá země. Máme velké rozdíly eh, množství vody mezi eh, severozápadem a jihovýchodem, pak máme problém nezaměstnanosti. Také jsme eh, předpokládali hm, úsporná opatření, což vedlo k nárůstu cen benzínu a nezaměstnanost postihla hm, závažně také zemědělce. Někoho postižili, postihly důsledky krize, někoho um, opatření na ochranu životního prostředí ze strany Evropské unie. Pak jsou tam další problémy eh, z hnojivy, um, prostředky na ochranu rostlin, s tím není, um, není volný obchod, um, jsou různé ceny v Itálii, v Bulharsku, v Řecku. U nás je všechno drahé, protože máme omezení těchto produktů. Ehm, ehm, společnou s městskou politiku jsme ještě nerestrukturalizovali dostatečně v Řecku. Otázky, jak to Řecko může implementovat v praxi, eh, tam jsme vedli obsáhlé diskuse se zeměděl, združeními zemědělců v Řecku. Také jsme chtěli hovořit o tom, jak se bude implementovat nová zemědělská politika. Já jsem zmiňoval čtyři scénáře, o kterých se ještě mluvilo dál. Například jeden region nebo rozdělení na tři regiony, na dva regiony, mm, užitečné plochy pro zemědělství a tak dále. Další scénář čtyři regiony, horské oblasti, roviny, které se e, obdělávají, mm, které leží letem a další oblasti. Takže jsme zahájili konzultace s našimi zemědělci, s vládou, parlamentem a zúčastněnými zemědělci. Bez ohledu na to, jaký scénář bude zvolen, je důležité, aby ty nároky byly rovnoměrně rozloženy na regiony a producenty. Možná výrobci eh, dostanou více než jiní, protože v minulosti byla nerovnováha je, my jsme velmi pozitivně se stavíme k reformě společné zemědělské politiky. Pro nás to byla velká pomoc, samozřejmě i pro zemědělce, aby přežili. Nová zemědělská politika je pokračováním minulé politiky. Samozřejmě musíme bojovat proti byrokracii, mm, ale o tom právě se diskutuje, jak se to bude implementovat v praxi. Samozřejmě jednáme o aktivních zemědělcích, mm, kteří to jsou, jaká jsou omezení. Musíme se tedy podívat na to, pro jaké zemědělce budou ty, eh, bude ta pomoc, protože to je jejich povolání a jak přispívají k rozvoji venkovských oblastí. V Řecku máme rozvinutý turismus, to je aktivní eh, sektor, a pak chov dobytka a další mohou přispět k vyrovnání, k vyvážení obchodní bilance. Máme mm, šafrán, fetu, další věci, další důležité produkty, které vytvářejí větší rovnost. Chceme zlepšit zpracování těchto výrobků. Chceme přijímat opatření na, proto, aby se tato produkty daly mm, prodávat i mezinárodně. Mm, Všich, mm, ta politika by měla podporovat všechny zemědělce, nejenom ty řecké, jak už jsem řekl. Musíme postupovat společně, jednotně v Evropské unii, když mluvíme o jednotlivých politikách. Jenom tak eh, se můžeme postavit dnešním výzvám. Přenesené pravomoci. Eh, o tom, jak se to diskutuje v parlamentu, my se domníváme, že to je něco pozitivního. Ale pak musíme vždy Mm, jako nesmíme, nesmíme ztrácet ze zřetele společnou zemědělskou politiku se zohledněním všech mm, specifik financování zemědělství podle jednotlivých zemích. Je důležité, aby se to implementovalo ve všech regionech. Eh, s určitou flexibilitou je důležité, abychom však nestratili z zřetele ten hlavní cíl. To platí pro poslance našeho parlamentu i pro Evropského parlamentu musíme vždy e, sledovat cíle té společné zemědělské politiky. Děkuji za čas, který jste mi dali, abych zde mohl um, prezentovat um, myšlenky a názory. Možná jsem trošku e, přispěl k tomu, že se něco vysvětlil a e, přispěl k lepšímu pochopení situace řeckých zemědělců. A děkuji mnohokrát za informace, za odpovědi. Říkal jsem, že už je to taková nová tradice, že se scházíme s zástupci národních parlamentů. Myslím si, že díky tomu se více dovídáme o zemědělství příslušného státu, které má předsednictví, ale také, jak se předsednictví dívá na řadu věcí, které se dějou v radě protože velice často my, jakožto parlamenty, spíše se, jsme si bližší Eh, ve svých názorech, tedy parlamenty mezi sebou, než parlament a rada nebo parlament a komise. Ještě jednou vám děkuji. Pokud žádné další dotazy nejsou, pak bychom si zase udělali jenom kratičkou minutovou přestávku, abychom se mohli rozloučit s našimi hosty a pak přejdeme k poslednímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. Ještě jednou děkuji a prosím vyřídit všechno nejlepší vašim spolupracovníkům a přeji všechno nejlepší v tom, co děláte, jak pro vlastní zemi, tak i pro celou Evropskou unii. Toto období máme všichni o něco kratší, ale tak to je e, co do logiky fungování parlamentu. Děkuji mnohokrát.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 Eh, což je informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu ve třetích zemích, čili nová informační politika, nová evropská politika co do propagace informací. Než dám paní zpravodajce slovo, chtěl bych vás upozornit, že máme eh, hodně napjatý harmonogram, pokud bychom chtěli skončit alespoň první čtení ještě před volbami. Bude třeba, abychom tedy dodržovali tento harmonogram a proto bude třeba předkládat eh, pozměňovací návrhy do 14. února do 12 hodin paní eh, poslankyně, paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Sí, muchas gracias. Eh, ano, tentokrát, ano, já se jmenuji Esther Erans Garcia a také i děkuji paní Garcia, která je stínovou za socialisty, ale teď vážně. Ano, jde o nezbytný, významný eh, dokument, eh, který eh, požadovali zemědělci a zpracovatele eh, v Evropě, protože již po určitou dobu nám právě chyběla dobrá politika propagace eh, E, naší potravinářské produkce. A kromě toho také i e, je třeba, abychom vytvořili k tomu podmínky a ty nám chyběly. Je třeba, abychom tedy jednali rychle a rychle odsouhlasili tento dokument, e, který jsme měli od, již mi dávno, ale teď přišel jsem a já myslím, že je tedy zájemem abychom ho odsouhlasili v prvním čtení. Samozřejmě já zde chci, aby průmysl měl k dispozici tuto politiku co nejdříve. I, pan, i komise přeje si odsouhlasení v prvním čtení, takže my se pokusíme maximálně, aby k tomu došlo a budeme se snažit koordinovat mezi různými frakcemi, aby se to podařilo. A teď pokud jde o obsah, meritum věci. Zde teď v, v, v aktuálně naši producenti čím dál více musí eh, čelit velice tvrdé eh, soutěži ze strany třetích zemí eh, a i navíc ty ceny jsou velice kolisavé a o to více je třeba zlepšit, vylepšit nařízení, které nyní platí a které se týká informačních a propagačních kampaní. A v této době jak již jsme slyšeli od zástupce komise, máme mm, Spojené státy, Mercosur, tedy významné třetí země, které nám konkurují a proto je třeba skutečně eh, jak si zvýšit hodnotu naší produkce, aby byla konkurenceschopná. Tyto kampaně jsou velice užitečné právě proto, abychom i Eh, řešili eh, nebo abychom se postavili krizi i na různé důsledky sanitárních epidemií. Zde připomenu tuž hm, ten incident, špatný incident E. coli. A tam jasně jsme viděli, do jaké míry eh, ta propagace by se měla používat aktivněji v takovýchto případech. Nyní Evropská komise má velice omezené možnosti iniciovat různé nástroje a opatření, jak jsme tehdy i viděli, a ta mm, schopnost tedy přijímat předpisy je velice omezená a v podstatě nemá žádnou takovou možnost, pokud jde o propagační informační kampaně v případě krizí na trhu, které jsou jiného než sanitárního původu. Článek 45 finančního naří, nařízení SZP stanovuje možnost, aby Evropská komise přijala informační kampaně v případě, že došlo ke ztrátě důvěry u spotřebitele. Jak jsme i viděli v případě E. coli, takovéto aktivity ale nemají velký dopad a ty, ten rozpočet na ně omezený a proto aktivity z vlastní iniciativy, které třeba mm, přijali komunitární orgány pro znovu nastolení důvěry spotřebitele, takže to, ale byly aktivity téměř nepatrné. A i nyní i stávající komunitární předpisy nedávají žádnou kompetenci komisi, aby mohla eh, provádět takovou tu propagaci v případě krizí jiných než sanitární, třeba krize na trhu, které jsme zažili třeba v případě mléka před pár lety. To byl ten příklad. A proto já navrhuji, abychom zavedli takové zkrácené řízení pro eh, mm, eh, rozhodnutí eh, přijmout takovou, nebo zahájit takovou kampaň v případě krize sanitární i jiných tedy krizí na trhu, aby tedy komise mohla z vlastní iniciativy jednat. Já doufám, že Evropská komise nebude proti takovému to opatření, protože my chceme dát komisi více kompetencí v takovýchto kritických situacích. Už určitou dobu SZP jak jsem již řekla, nemá mm, možnost propagovat zemědělskou produkci. A to je důvod, proč tento návrh eh, byl tak dobře akceptován. Komise i hodlá navýšit rozpočet na tyto kampaně od 70 na celých 5 milionů až na 200 milionů euro v roce 2020. Já si myslím, že tady jasně se ukazuje záměr komise skutečně eh, vzít tyto kampaně vážně. Novinka obchodní známky a původ, označení původu. Já myslím, že tedy obchodní známky a původ a jejich propagace v rámci aktivit financovaných Unie, to, je, je, to byl jeden z hlavních požadavků daného sektoru, eh, poněvadž absence tohoto bránilo využít maximálně finanční možnosti eh, eh, daných sektorů, tedy konkrétní známky, konkrétní značky a jejich propagace. To znamená, to je důležité, protože když je e, známá taková značka, tak samozřejmě e, to je něco, co tedy potom mm, se dostane do povědomí nejenom evropského spotřebitele, i dalších ve třetích zemích. A zde je třeba tedy i e, tedy e, zvážit tu možnost, že v podstatě e, taková známka, která, nebo ochranná známka nebo značka, která je známá, v podstatě i táhne za sebou tom ty další značky. Zde i normy, které omezují kompetence, tak to je něco, co tedy potom nám brání dobře čelit třetím trhům, ale samozřejmě v tom není řešení všech problémů, to není všelek. A proto ještě do budoucna, vzhledem k tomu, jak se množí vyjednávání o různých smlouvách, nejenom s USA, ale s dalšími, tak proto je o to více třeba propagovat evropskou produkci. A e, zde je třeba zároveň řádně informovat evropského spotřebitele o charakteristikách naší produkce a stejně je zcela zásadní zlepšit pro účely zlepšení konkurenceschopnost naší produkce je třeba, aby spotřebitelé věděli, jaké je úsilí našich výrobců zlepšovat eh, ochranu životního prostředí, kvalitu eh, výroby a tak dále, že se o to snažíme uvnitř EU i mimo. A zde mm, i to myslím, že je jedna z velkých výhod dokumentu komise. Centralizace řízení v rukách komise. Já myslím, že to by vyřešilo problémy s koordinací, které vznikly v minulosti, právě když se měli mezi sebou členské státy koordinovat. Teď pokud jde o procento, které se bude věnovat na kampaně uvnitř a mimo EU, je třeba vzít do úvahy toto, že zásadní, základní trh je ten vnitřní trh, ale také je třeba vzít na zřetel, jaký je náš potenciál. A to znamená, je třeba skutečně se věnovat těm oblastem, kde naši producenti čelí, tedy třetím zemím a jejich konkurenci a je třeba i vsadit na potenciál, který zde je do budoucna. A proto i teď je třeba si stanovit jasný předpoklad, dejme tomu, mm, já nevím říci 25 a více, nebo 40, 60, to je rizikové podle mě. Potom národní spolufinancování propagačních informačních opatření, takže toto e, způsobuje velké obavy v sektoru, především i, i obavy u kolegů, pokud vím. Na jedné straně, protože to znamená, aspoň pro průmysl, to znamená zvýšení jejich příspěvků do kampaní, a je třeba si uvědomit, že to pod, pod, podniky, potravinářské podniky byly postiženy ekonomickou krizí a možná ještě více než jiné sektory. Při přípravě, v rámci příprav zprávy, tak jsem dostala veliký počet různých stanovisek k, tomuto, k této míře národního spolufinancování a k dobrovolnému charakteru financování. Zde i e, dokonce byly návrhy zvýšit spolufinancování v některých případech, citlivých případech, jako financování opatření pro nastolení normálních podmínek na trhu postiženém krizí nebo e, které by se týkaly tak citlivých komodit jako mléko. Návrh komise také i dává možnost financovat eh, v rámci propagace mm, komodity, které jsou na eh, seznamu přílohy 1 plus některé zpracované výrobky. Já myslím, že nemá smysl to omezovat na seznam navrhovaný komise, takže by k tomu měla nějaké vlastní důvody, ale nemyslím si, že to je seriózní. Je třeba si uvědomit, že ten rozpočet se má čtyřnásobit eh, za období, a takže bychom měli i dát možnost financovat kampaně a produkce bez toho, aniž bychom to omezovali na některé sektory. A měli bychom tam mít samozřejmě restriktivní ustanovení, která by stanovila, že určitý primární sektor dostane prioritu v té kampani. V době hospodářské krize, jako teď právě zažíváme, je velice vhodné, abychom tedy zde tedy E, nešetřili zdroji a prostředky, abychom skutečně propagovali ty e, produkty, e, které velice dobře zná spotřebitel, jak jsem řekla, to potom potáhne i ty další značky za sebou. Dále víno. V tomto nařízení je zásadní komodita. Já myslím, že tady hodně já zlepšuji, vylepšuji návrh komise. Víno je jeden z těch produktů nebo komodit, která táhne i ty další produkty, protože to je známá komodita jeden ze sektorů, který více, jak nejvíce vlastně nás symbolizuje mimo Evropskou unii, nejvíce symbolizuje tedy naše zemědělství a je třeba tedy k němu přistupovat stejně jako k ostatním sektorům, takže bychom neměli zbavit víno té možnosti, aby samostatně či spolu s jinými produkty mohl vstoupit do kampaní. Dále možnost delegovat pravomoce výkonné agentuře. Já s tím nemám problém. Pokud taková existuje, tak by mohla mít tu e, e, kompetenci, ten úkol. Nejde o to zvyšovat administrativu, ale jde o to využít efektivně administrativu se stejnými prostředky. Tak proč ne? A navíc tato agentura by mohla mít technickou, mohla poskytovat, poskytovat technickou podporu producentům, a poradenství by mohla poskytovat a i jim pomáhat chránit naši produkci proti falsifikátům a imitacím ze třetích zemí. Dále centralizace v rukách komise, že komise by byla odpovědná za výběr programu. Já myslím, že to je přemrštěné, když hovoříme o kampaních eh, členských států. Zde určitě i příslušné státní orgány by měly mít možnost hovořit do výběru programu, propagační programu. Také bych chtěla říci, že návrh pracovního programu. To je dobrá věc, protože tady budeme mít jasnou strategii, čeho chceme dosáhnout, jaký bude náš cíl za tři roky, protože si myslím, že ten program by měl být tříletý. letý Eh, většinou, tak trvají i ty propagační kampaně. Tak, aby skutečně to k něčemu bylo. A myslím si také, že návrh komise eh, ještě lze vylepšit, o to se snažím dokumentu, tím, že tam do základního aktu dáme seznam konkrétních jasných cílů, které třeba splnit tímto programem. A takto parlament jasně řekne, jaký cíl chceme splnit a komise by měla omezit svoje jednání právě pouze na tyto cíle, které budou definovány v základním aktu. A teď to, že komise rozlišuje mezi vnitřním trhem a trhy třetích zemí, já si myslím, že to možná je příliš rigidní. Já bych to chtěla propojit, spojit abychom měli pouze jednu klasifikaci aktivit, které by bylo možné financovat jak uvnitř, tak mimo EU. Kampaně, propagační kampaně, třeba některé by byly vyloučeny z vnitřního trhu, ale zároveň bychom mohli i je používat třeba pro informovanost spotřebitelů ve třetích zemích, ale v podstatě eh, to bude něco, co posílí vlastně interně naši produkci. Takže to je zhruba řečeno můj návrh a čekám na vaše příspěvky. A ještě závěrem bych vám chtěla říci, že ano, Máme velice krátký termín 14. pro pozměňovací návrhy, pak budeme pracovat se aktivně a doufám, že se dohodneme velice rychle se stínovými zpravodaji a se všemi eh, kolegy, eh, kterým leží toto téma na srdci a kteří si přijí na této zprávě pracovat. Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. Jako První bude mít slovo paní poslankyně Ajuso a potom paní poslankyně Martinez. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Možná eh, já bych radši si možná vyslechla nejprve eh, stínové z jiných politických frakcí. Děkuji, děkuji kolegyně Ajuso Děkuji, pane předseda. Ano, je pravda, že eh, zpravodajka, když hovoří o nutnosti urychlit eh, eh, to, aby skutečně toto nařízení nabylo účinnosti co ne, v nejkratší době, to je něco, s čím souhlasím. I já osobně, i moje frakce, my chceme, aby tomu tak bylo. Je jasné, že během funkčního období jsme eh, byli eh, jaksi pohlceni tou velkou významnou reformou SZP, ale nesmíme zapomínat, že tady jsou i další důležité otázky. Tato eh, SZP, společná zemědělská politika, musí jít ruku v ruce s propagační politikou, protože to je přidaná hodnota, kterou takto budeme prezentovat Eh, a říkat tedy, že skutečně u nás jsou vysoké standardy jakosti a že naše produkce má tuto přidanou hodnotu a to je třeba tedy sdělovat právě prostřednictvím propagace, proto je tak zásadní. Proto doufáme, že budeme schopni i pracovat rychle, tak abychom co nejdříve tento nástroj mohli využívat. V předchozích diskuzích jsme viděli, jak některé z těch eh, počátečních pochyb, které jsme měli, jak byly rozptýleny postupně, jako třeba otázka týkající se rozpočtu, o čemž hovořila paní Erance, ať jde tedy o navýšení rozpočtu, zde jsme měli původně určité pochybnosti, i jsme měli pochybnosti ohledně té agentury, o které hovoří komise a jejím financování, a potom komisař eh, zde nám řekl, že tedy tomu tak nebude, že se nezvýší náklad na tuto agenturu. Takže já myslím, že je důležité, aby se to všechno vysvětlilo. Pokud je obsah pozměňovacích návrhů, zpravodajky, jak řekla zpravodajka, já souhlasím v podstatě s většinou věcí, o kterých mluvila. Jsou zde určité aspekty, které jsou velice významné a které eh, je třeba tam nějak ošetřit, jako je otázka toho, že víno by tam mělo být součástí, to je zásadní otázka, nebo potom otázka, jak rozšířit spolufinancování pro programy, které se budou týkat několika zemí. A de facto v podstatě já mám stejné obavy eh, a ty byly reflektovány paní zpravodajkou a v podstatě nebudu již toho říkat víc, jenom bych chtěla říci, že tady bychom měli využít tohoto ve výboru a i e, si vyslechnout, jaký je názor Evropské komise, co Evropská komise si myslí k dokumentu paní zpravodajky. Bez pochyby, pokud dojde k dohodě, nějaké většinové dohodě ve výboru spolu s Evropskou komisí, tak určitě e, následné vyjednávání potom bude snažší a budeme schopni splnit e, ten konečný cíl, to znamená přijmout tento nástroj co nejdříve. Děkuji, paní poslu, přepraszam za... Děkuji vám, paní poslankyně. Omlouvám se, že jsem přehodil eh, to pořadí. Prosím dále. Muchísimas gracias. Děkuji, pane předsedo. Bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce i stínové zpravodajce, protože ano, návrh komise, to byl dobrý návrh, ale byl vylepšen významnou měrou Eh, paní zpravodajkou. Tato zpráva je bezchybná, v podstatě i zaplňuje veškeré ty mezery, které tam byly a asi nebude k tomu moc co měnit, protože veškeré naše obavy tam byly ošetřeny a i veškeré ty pro, problémy, které komise tam předtím neřešila, jsou řešeny. Dále já mám takovou speciální věc k článku 5 návrhu komise. Tam se hovoří o rozšíření mm, těch e, oprávněných výrobků. Se, zde souhlasíme, to je velká flexibilita, kterou zavádí zpráva. Potom máme, musíme si do jednu věc, a to nejenom, že musíme si říci, že jaká je ta evropská nabídka ale je třeba i zde hovořit o nabídce jiných výrobků, které nejsou evropské, ale které také mají přidanou hodnotu v EU, jako například ten italský olej, a je třeba tedy i propagovat ty naše produkty ve třetích zemích a e, i propagovat to v zemích, které nejsou tedy striktně evropské, ale tam je třeba propagovat e, ten image evropské produkce jako image kvalitní produkce. Takže to bych chtěla zdůraznit. Je třeba říci, že ale mm, všechny pozměňovací návrhy z prohlídky se mi jeví jako dobré, takže podporujeme celý návrh zprávy. Děkuji. Paní posel... Eh, teď paní poslankyně Martinez, prosím. Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat paní zpravodajce za práci na této věci. Souhlasím s vašimi pozměvací návrhy o národním spolufinancování. To je velice důležité a velice to podporujeme. A také otázka, že členské státy musí být nějak zapojeny. Takže až budou zpravovat programy, aby tedy mohli do toho vstupovat ještě předtím, než to komise schválí. Pak je tady ale širší záležitost, když se zamyslí myslíme nad kvalitou. Někdy myslíme jenom na produkty s zeměpisným označením, což je jenom malé procento našeho potravinového trhu. Nevím, jestli plně řešíme otázky systému zajišťování kvality v členských států. Například v Irsku by byl vlastně, eh, bylo zaměřeno na trvalou udržitelnost produkce hovězího, malá stopa eh, uhlíková, čili aby i ty tyto produkty byly těmi systémy, eh, eh, aby se to na ně vztahovalo. To bych si musela ověřit. My jsme právě schválili reformu SZP a je tam poněkud snížený rozpočet, přičemž je tady větší požadavek na farmáře. Máme také dvoustrané eh, obchodní dohody, které se chystají a které na hospodářství budou mít vliv, myslím na jednotlivá hospodářství a musíme zemědělcům umožnit, aby prodávali mimo a nejenom v rámci Evropské um, unie. Jedná se o zrušení například kvót na mléko a tak dále. Proto bych byla ráda, aby to všechno se dostalo do tohoto systému co nejrychleji. Pravděpodobně k tomu eh, budu předkládat pozměvací návrh, ale ten zbytek se nám velmi líbí. Děkuji. Děkuji pan poslanec Kopal Santos. Já jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce a poblahopřát jí k výtečně odvedené práci. A jedná se tedy o informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů. I e, mimo Evropskou unii to během krize velice důležité, protože zemědělství velice přispívá a může přispívat k překonání krize. Proto velice podporuji, co bylo řečeno e, za stínu, jako stínovou zpravodajkou za naši skupinu. Určitě je toto dobrá zpráva, i když možná některé pozměvací návrhy je mohou dále vylepšit. Paní zpravodajka tady hovořila o tom, aby se odstranila ta čísla, konkrétní procenta týkající se propagačních opatření eh, na vnitřním trhu a ve třetích zemích. To si myslím je dobré. Eh, to jde možná moc daleko. Ten vnitřní trh je velice důležitý pro určité produkty, byť nám jde i o ty třetí země. A právě tady uvnitř je ještě velký nevyčerpaný potenciál. Takže Obecně vzato já ten návrh podporuji a doufám, že stanovisko parlamentu bude natolik výrazné, aby ho i komise a rada přijali. Děkuji. A teď pan poslanec Nicholson, prosím. Thank you very much indeed. Děkuji. Pane předsedo, já chci poděkovat zpravodaji za její zprávu. Já každopádně podporuji cíl vyvážet co nejvíce zemědělských projektů, především na trhy mimo Evropskou unii. Proto mm, si myslím, že Evropa může přinést přidanou hodnotu a maximalizovat vývoz. Mě by zajímalo, eh, mm, eh, nebo bavil se, že mm, vlastně tato zpráva by nás eh, odváděla dál od toho cíle když tam byl návrh poměrně solidní, bylo tam pár míst, kde pozměňovací návrhy by pomohly. Já plně podporuji návrh komise 75 financování na externí trhy s rozpočtem 200 milionů si můžeme dovolit zachovat stávající úroveň um, vstupných informací a propagace že ty výdaje aspoň na těch 75% je velmi důležité, aby národní programy nebyly nějak ohroženy reformou tohoto nařízení. My jsme mm, pořádali velice úspěšné kampaně u nás doma, které, které plní cíle zvýšit um, odbyta přidanou hodnotu a chci mít jistotu, že tyto programy mohou pokračovat, budou moci pokračovat. Já podporuji eh, cíl jasných, eh, jasné cíle pro komisi a současně ale se domnívám, že mm, zemědělské produkty jsou mm, velmi důležité. Potravinářský zemědělský průmysl od e, krize, tak tento sektor je jeden z nejstabilnějších sektoru a vytvořil eh, velké množství pracovních míst. Myslím, že bychom měli eh, proto podporovat potravinářsko-zemědělský průmysl. Mm, měli bychom vyjasnit stanovisko eh, fiskálních ehm, dávek pro Eh, organizace, protože to moho, může být alternativa k kofinancování, mělo by se to zvážit v kontextu tohoto návrhu. Musím upřímně říci, že mě trošku znepokojuje to, že eh, hrozí, že se to pokusíme protlačit plénu a možná rychle a možná to, ne, to se tomu, ne, tomu nebudeme věnovat řádnou péči a to bych, toho bych se obával protože vím, co to znamená být zpravodajem, jak dlouho trvá ty pozměňovací návrhy a překlady um, na dohromady a mm, proto jsem připraven uh, pomoci, ale současně chci říci, že bych nebyl proto, abychom to rychle protlačili, pokud to nebude možné, prostě jenom, aby se to dostalo do legislativy. Tak to jsem chtěl říci. Święte słowa, do nich ale Svatá slova, ještě se k tomu vrátím, ale teď nejprve pan poslanec Rubik, prosím. Pan poslanec Rubik, bardzo proszę. Prosím, pane poslanče. Man šis ziņojums patīk no vienas puses, on grupy viņi ir Mě... Mě... Tahle zpráva líbí, my jsme to ve skupině projednali a podpořili ale současně musím říci, mm, pro, chci se zeptat, co vlastně, co, čeho chceme dosáhnout. Chceme in, inzerovat naše zboží, aby se nakupovalo na vnitřním trhu a ve třetích zemích? Inzerce, reklama nebude stačit. Například moje země, Lotyšsko, tam mm, máme poměrně rozvinutý sektor organického zemědělství, organický chleba, eh, maroch a podobně. Když se ale eh, podíváte do obchodu, tak vidíte, že lidé, ne všichni to kupují. Eh, ne proto, že by pochybovali o kvalitě, ale prostě proto, že nemají peníze na to. Krize Mm, způsobila problémy. Lotyšsko přišlo k euru a všechny statistiky ukazují, že ceny potravin e, vzrostly 34% a přitom příjmy lidí nerostou. Můžete si myslet, že to je jiný problém, ale parlament by Mm, se tomuto tématu měl věnovat. Nestačí inzerovat tyto produkty, pokud mluvíte o vnitřním trhu. Když se podíváte na Čínu, tam je státní program na zvýšení ekonomického blahobytu v vnitřním trhu. A Tady v Evropě máme mm, nyní spory o, potr- o programech pro naše občany. Pamatuju si, před eh, lety byly eh, plány dnešní podpory farmářů, ale distribuční kanály, supermarkety diktují ceny a dělají dumping. My všichni víme, že cesta eh, od eh, tedy z pastviny do obchodu má vede určitým způsobem a mnoho um, um, členů vlastně um, že zprostředkovatelé vlastně nakonec tlačí ty ceny nahoru. Mm, nevím, za to musíme řešit my nebo nový parlament, ale musíme to zohlednit. E, opět k reklamě, inzerci. Samozřejmě financování zemědělství je menší, ale Ehm, teď jsme dali tři více. Ehm, nyní se předpokládá 200 milionů. My to samozřejmě musíme ten text podpořit, ale musíme se v budoucnu zamyslet i nad tím, zda si lidé mohou dovolit ty potraviny. Evrop, eh, reklama sama o sobě nám toto nezajistí. Teď bych si sám udělil slovo. My tady formulujeme novou eh, politiku informační a propagační na pomoc eh, exportu i na vnitřním trhu. Děláme to ve spěchu, jako kdybychom bojovali proti nějaké epidemii. Já se bojím takovýchto témat, která se najednou sem vrhají na konci volebního eh, období, kdy už není čas na to, abychom se tím podrobně zabývali. A komise to dělá, já vím, že se usmíváte tomu, co říkám, ale já také potřebuji, já trvám na svém stanovisku. A v podstatě jdeme e, v takovém směru, kdy vlastně se jedná o určitou poptávku, možná, že to bude efektivnější, možná, že to bude jedna e, z forem intervence na trhu prostřednictvím propagace, ale zároveň si myslím, že je také dobře, co děláme, že zároveň ale omezujeme nebo likvidujeme e, spolufinancování státu pro organizaci a to e, zrovna v členských zemích jsou velice slabé. Zejména v nových členských státech jsou organizace, které zatím ještě jsou poměrně ve svém fungování slabé a nebudou mít e, potom možnost možnost financovat kvóty, zejména když teda to spolufinancování bude nízké. Proto vyjadřuje určité obavy a myslím, že stojí za to, abychom se nad tím zamysleli. Protože opravdu hovoříme o informacích, o propagačních opatřeních, ale e, prostě máme tady v této souvislosti určité obavy, o kterých slycháme. Teď bych poprosil pana Erarta, který zastupuje DG Agri z komise. A pak dostane slovo tady paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Z hlediska komise bych chtěla nejprve poděkovat eh, za to, že iniciativa komise eh, politika pro opatření na podporu bytu a mm, zemědělských produktů byla tak, přijata tak pozitivně. Cíle komise tímto návrhem již eh, komisař na jedné z minulých schůzí je prezentoval a lze to schrnout do slov větší přidaná hodnota na, za peníze daňových poplatníků a s heslem pod heslem zjedno, zjednodušení, fairness a lehčí kontrolovatelnost. K jednotlivým pozměňovacím návrhům mm, na vysvětlenou, proč komise v mnoha oblastech navrhuje jinou cestu. Nejprve k otázce, zda informační za toto opatření by měla být stejná pro vnitřní trh jako pro třetí země. Komis, návrh komise předpokládá podporu odbytu jenom ve třetích zemích financovat. Když podporujeme také ve vnitřním trhu z evropského rozpočtu, tak to znamená například že již zmíněná belgická čokoláda, která Belgii eh, pro tedy obět belgické eh, čokolády s odkazem na belgický původ by se tedy financovala. Komise toto nenavrhovala, protože se domnívá, že to samé euro by se lépe využilo, kdybychom ho použili na podporu odbytu ve třetích zemích, nikoli na vnitřním trhu EU. Za to, proto taky ta logika 75% to není závazná e, nasadit ve třetích zemích. Na vnitřním trhu i analýza komise ukazuje, má smysl e, Eh, informační opatření. U podpory odbytu hrozí, že dojde k narušení hospodářské soutěže. Pak k otázce, které výrobky by se měly podporovat. Všichni se shodnou v příloze 1 jsou uvedeny zemědělské produkty, které si zaslouží podporu. Komise navrhuje vyloučit ryby, protože tam je, již jsou podpora opatření v nařízení pro týkající se ryb a proto z efektivních důvodů by to nemělo být duplicitní. Komise navrhuje podporu odbytu vína pouze neomezovat pouze na vína, protože na to už dáváme, máme částky k eh, společné tržní nařízení v oblasti ví, pro víno, ale spojit to s jinými produkty. Komise um, navrhuje a, také Eh, mm, eh, potraviny, které jsou v obsažené v tom seznamu, který byl schválen. Mm, také produkty, které nejsou tedy nejsou potravinářské, ale mm, jsou eh, vyrobeny z zemědělských produktů. Teoreticky by to znamenalo i e, kožené bundy, protože to se vyrábí z zemědělských surovin. E, tak návrh, aby takové produkty měly jenom 20 e, maximálně z podpory odbytu, podle našich analýz to naráží na praktické problémy kontroly, protože není jasné, jak bych se to omezení 20% mělo chápat. Kdo a jak by to měl kontrolovat? Proto by docházelo k, zkomplikování, nikoli zjednodušení návrhu komise. Mnohokrát se tady mluvilo o možnosti informace v krizové době, v krizových časech. Komise vědomně Eh, nenavrhla žádné krátkodobé opatření, protože Rada a parlament nedávno schválil dvě opatření, které jsou určeny pro eh, krátkodobé působení v eh, jedno, jednotném spořádání trhu, jedno v horizontálním nařízení. Co se týče financování, tak komise navrhuje národní kofinan, možnost národního kofinancování zrušit. Proč? Aby byla zajištěna spravedlnost vš- mezi všemi potenciálními příjemci. Některé členské státy a regiony prostě nemají ty peníze, aby mm, to kofinancovali a proto, aby měli všichni rovné podmínky, tak komise navrhla z těchto důvodů národní kofinancování zrušit. Š, 60% eh, pro malé střední podniky by eh, se mělo zvýšit na 75%, tak to má praktické problémy, protože malé střední podniky obvykle jsou součástí producentských organizací a tak dále, které jsou partnery pro opatření pro odbytu. A zase by byly problémy s kontrolou, když bychom měli 75 opatření pro malé podniky, malé hospodářství, také to vnímáme tak, že těch 75% z unijního rozpočtu by se dalo zvýšit jenom o 20% z národních prostřední, tak abychom měli mm, podporu 95%, pokud se jedná o Eh, malé střední podniky, což by byla výrazně vyšší podpora než podle dosavadních úprav, kdy komise dospěla k závěru, že kvalita opatření eh, neposlední řadě z mm, vlastních financování, vlastních zdrojů těch účastníků, hospodářských účastníků, pokud by tam bylo tak vysoká vysoké kamíra dotace, tak by bylo riziko, že kvalita už by ne, neodpovídala. Da, posledy, tedy komise navrhla pouze jednu eh, soutěž ročně. To by bylo ve světle jiných podpůrných programů, které se vypisují jednou ročně na základě tedy i strategie identifikované na jeden rok. Komise věří, že e, z hlediska administrativy to snaží se to dělat dvakrát, musí se to dvakrát kontrolovat, když je to jednou, tak všechny programy, které e, subjekty, identifikované subjekty identifikovali, lze společně zhodnotit a tím ty nejlepší programy pro realizaci strategie mohou být vybrány a Komise měří, že tím e, dosáhneme zase větší přidanou hodnotu pro daňové poplatníky. Takže to byly tedy připomínky, které jsem chtěl prezentovat za komisi v této fázi a děkuji za pozitivní přijetí iniciativy komise. Děkuji. Tak zasadničo. Ano, to bylo řečeno velmi jasně a děkuji. A teď poprosím panu zpravaj, paní zpravodajko. Děkuji, děkuji všem za příspěvky. Takže e, e, zde e, samozřejmě my, tedy vzhledem k prostoru, který mám, tak si musím pospíšit, jak se říká u nás. Ano, to je důležité, abychom Eh, věci udělali, ale rozumně a dobře, tedy ne, abychom jenom eh, to udělali rychle ukvapeně, proto aby to bylo, to ne. Je třeba udělat věci dobré i v té krátké době a proto, ano, a vy jste řekli všichni, že ten dokument, který já předkládám, se vám líbí, takže já eh, doufám, že tedy, ale si musíme uvědomit, že máme 8 týdnů s tím, že tam ještě jsou v tom Velikonoce, takže ty termíny jsou těsné. Dobře, ale budeme tedy obětovat volný čas a budeme pracovat neúnavně. A zde, ale jde nám o kvalitu, samozřejmě eh, samozřejmě mm, s časem, který máme pan Nicholson, ten řekl zajímavou věc o těch procentuálních hodnotách, tedy peníze, které eh, půjdou buď tedy na vnitřní trh, anebo na třetí země. Jak jsem řekla předtím, já žádný pevný návrh k tomuto nepředkládám. Já myslím, že nejrozumnější by bylo počkat na návrhy kolegů a uvidět, jaký bude tedy ten prostor který si budou představovat různé frakce a pak se snažit o kompromis, dohodnout se, pokud to bude možné, abychom zajistili co nejširší konsensus eh, v tom, jaký rozpočet necháme, jakou část rozpočtu na vnitřní trh a jakou necháme pro třetí země. Je pravda, že stav, ten aktuální trh, to je ten náš vnitřní, ale je pravda, že potenciál je ve třetích zemích. Takže já tady budu čekat na vaše návrhy a uvidíme, na jakém konsensu se dohodneme, aby ten konsensus byl co nejširší. To zdůrazňuji. Čím širší dohoda, tím lepší. Také i jeden z kolegů se ptá, jaký je náš cíl. Kolega Rubik, ano, tam je. Jaký je náš cíl? Já myslím, že cíl je tedy prodávat. Prodávat v Unii i mimo Unii e, potravinářský, zemědělský, chovatelský sektor chce prodávat. To je cíl, prodávat a e, proto máme tento nástroj. A je třeba se na to podívat globálně, hmm. bez toho, aniž bychom si stanovovali samozřejmě hmm, e, e, nějak, je třeba mít jasný cíl, tedy pro všechny chce, aby, chceme, aby třetí země jejich spotřebitele znali přidanou hodnotu naší produkce, tak jak to znají naši spotřebitele v Evropě. My již máme balíček kvality, na kterém pracovala paní Garcia, a my všichni v parlamentu jsme se dohodli, že je třeba, aby spotřebitele, naši spotřebitele rozpoznali naše kvalitní značky, a protože jich máme hodně, tak aby tady bylo to povědomí o zna- evropských značkách tady a cíl jasný prodávat v Unii i mimo. A, takže to je pro mě nejdůležitější. Pan zástupce komise hovořil o o dvou tedy eh, věcech. Ano, je třeba mít jasno, jasný cíl, jasnou strategii na tři roky, ano, o tom jsem hovořila, tři leté období. Eh, na to bychom měli připravovat ty marketingové propagační akce. A potom samozřejmě musí to být administrativně Eh, snadné a eh, takže teď jak často tedy ale eh, to vyhodnocovat, jak se scházet, co bude nejvíce operativní, sektor chce dvakrát do roka. No dobře, tady je třeba se dohodnout, to technická věc. Politicky je, prodá- je cíl jasný, prodávat. A to ostatní jsou technikálie. Teď potom, pokud jde o ty prostředky, zde tady mm, máme dostatečné prostředky v té politice společné organizace trhu. Ano, kdybychom měli dostatečné nástroje, kdybychom měli dostatečné prostředky fond a kdybychom měli, eh, kdyby, eh, eh, a kdyby i evropská administrativa byla dostatečně silná, tak bychom neměli ten incident s E. coli. A Eh, to znamená, kdyby sektory dostaly tu pomoc eh, řádně a včas. A tomu tak nebylo. A vlastně tady poprvé vidím tedy eh, komisi a poprvé tedy parlament chce dát kompe, více kompetencí komisi, ale komise musí se více zamyslet, podle mě. Za prvé dáme jí možnost rychle reagovat, bude mít k tomu kompetence, bude mít větší pravomoc řešit problémy, jednat a také si myslím, že to je nutné. Je nutné mít tento nástroj, eh, který eh, bude se používat eh, v krizích na trhu. A teď pokud jde o ty nástroje kvality, nesmíme ztrácet ze zřetele, že v tomto dokumentu nám jde o to prodávat evropský image kvality, evropskou normu, evropský standard na světě, uvnitř Unie i mimo. A již existují národní programy, dostatečné národní programy, které propagují lokální značky, které ale nemají evropskou úroveň. No dobře, takže v tomto dokumentu bychom se měli zaměřit na e- kvalitní evropskou produkci. Ehm, samozřejmě ty národní značky kvality jsou dobré, ale ty již mají své vlastní financování a mají své místo v národních programech, takže ty dáme stranou. Já tedy děkuji všem za příspěvky, děkuji za podporu zde vyjádřenou a čekám na vaše pozměňovací návrhy a počínaje 14. budeme schopni spolupracovat a doufám, že schromáždím kolem sebe maximum poslanců, tak abychom to odhlasovali zde ve výboru se silným mandátem a, a abychom s tím silným mandátem šli do vyjednávání s komisí a radou. Děkuji. Eh, velice děkuji. A jak řekla paní zpravodajka, do pátku 14. února do 12 hodin je možno předkládat pozměňovací návrhy, pak to bude na úrovni komise 18. března a, na eh, druhé, a pak na dubnové plenárce by se o tom mělo hlasovat. Tím končíme dnešní schůzi a velice vám děkuji. Zítra se tady zase sejdeme v 9 hodin. Rád bych vám znovu poděkoval za aktivní účast a také ehm, za to, že jsme skončili o čtvrt hodinu nebo i o něco víc před časem.